diskutovat na daná témata a předpokládám, že to není naposled, co projednáváme dohodu s Mercosurem na plenárním zasedání. Pan předseda, jsem si jist, že to není naposledy, co hovoříme o těchto dohodách. Nicméně tuto rozpravu v tuto chvíli uzavírám a dostáváme se k dalšímu bodu na našem jednání, což je zpráva Alana Kadeka o režimu pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury do Evropské unie z hlediska budoucí reformy společné zemědělské politiky. A nyní bych rád předal slovo panu Kadekovi. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, jeden z hlavních témat toho, této zprávy, jedno z hlavních témat spočívá v tom, že je nutné propojit společnou rybářskou politikou se společnou obchodní politikou. E, jsem velice potěšen, že dnes zde máme paní Damanaky, komisařku pro rybolov a společně e, pana de Kuchta, komisaře pro obchod. Takže máme zde dva komisaře pro jednu zprávu. To je opravdu velká čest. Chci ovšem říci, že mě překvapilo, a potěšilo, polichotilo, že komise je tedy zastoupena dvěma členy sboru komisařů. Nyní ke zprávě samotné. Produkty, které jsou importovány, je více než 60 to souvisí s tím, že komunitární produkce se snížila a zároveň zde máme čím dál tím větší otevřenost trhu společenství pro importy. Souvisí to s obchodní politikou, kterou vedla komise během posledních deseti let. Tímto způsobem se dostali do obtíží rybáři v EU, protože mají potíže s tím prodávat své úlovky za odpovídající ceny protože poptávka je v podstatě vyšší než, nabídka je vyšší než poptávka. Zároveň zde se sanitárně hygienická kritéria a ekologická kritéria, které musí splňovat. A tato kritéria ovšem neplatí pro dovážené produkty ze třetích zemích. Je zde tedy jde o přežití evropského eh, rybářského rybolovného sektoru, který nabízí pracovní místa, který dodává dobré potraviny a který také zachovává kulturní identitu pobřežních regionů. Přežití evropského ryborovu se nesmí stát součástí nějakého vyjednávání. Potřebujeme dobrou celní ochranu pro produkty rybolovné a produkty akvakultury. Zároveň Potřebujeme zvýšit efektivitu mechanismu VTO a zajistit ji. Musíme tyto produkty považovat za senzibilní, citlivé produkty a musíme si to prosadit, aby získali tento statut. Dále je důležité, aby ta obchodní preference byly napojeny na dodržování přísných ekologických a zdravotních norem. Dále požadujeme, aby hlavní odpovědnost za ty obchodní jednání, která se týkají rybolovu a akvakultury, aby tato odpovědnost měl komisař pro rybolov. Nyní je doba, kdybychom bychom měli položit nový základ. Stojíme před velkou reformou společné rybářské politiky a zároveň se zastavilo kolo jednání z Doha. Tímto způsobem bude možné zamezit tomu, aby Komise um, přistoupila k určitým negativním ústupkům. Komise zahájila také veřejnou konzultaci, která se týká hlavních směrů společné politiky v rámci společné obchodní politiky v rámci strategie EU 2020. Evropský parlament má nyní spolu rozhodování, jak v obchodní politice, tak v rybářské politice a Evropský parlament chce, aby jeho hlas byl vyslyšen. Jde o to, aby Rada a Komise lépe zohlednila doporučení, která jsou v mé zprávě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kade. A nyní paní komisařku Damanaky a dávám jí tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Kadekovi a také jeho výboru, který zpracoval tuto zprávu. Vy litujete toho, že zelená kniha o reformě se nevěnuje vašemu problému. Proto mým cílem je, abych vás ujistila o tom, že komise hodlá ve své práci zohlednit veškeré záležitosti, které jsou zde relevantní. Pokud se týče reformy, tak tady chceme obrátit onu negativní eh, spirálu. My máme rybářské odvětví, kterému se zrovna dobře nedaří. Potřebujeme razantní, dobrý rybolov, který zajistí trvale udržitelné úlovky, ale také musí zajistit rybářům dobrou prosperitu a život, živobytí. My musíme eh, splnit veškeré naše závazky v této oblasti. Já slyším vaše obavy týkající se nekalé konkurence z třetích zemí a také chybějících rovnoprávných podmínek z hlediska e, životního prostředí, zdraví a tak dále této obavy vyjádřily všechny členské státy, které hovořily na minulé radě pro zemědělství a rybolov. A proto se musíme ptát, proč měníme nyní naše předpisy protože my chceme udělat všechno pro to, abychom zabezpečili rovné podmínky pro všechny produkty na evropském trhu. My bychom všichni měli pracovat na tom, abychom řádně prováděli naši eh, legislativu a bránili se proti nezákonným produktům. A my musíme také dbát na to, aby dobré kvalitní standardy byly realizovány našimi partnery a plnili tito partneři také podmínky pro oblast životního prostředí a pro pracovní podmínky. My musíme v této oblasti spolupracovat a dívat se do budoucna. Dva, dvě třetiny konzumovaných ryb v Evropě jsou dováženy tak, aby se zabezpečila eh, také zabezpečil dovoz pro zpracovatelský promysl a pro spotřebitele. Jedna třetina eh, těchto ryb přichází z evropského sektoru, tak aby byla dostatečná zaměstnanost. My v současné době provádíme reformu rybářské politiky a obchodní politika musí brát v potaz komplexní strukturu rybářského sektoru. Já doufám, že budu dobře spolupracovat s kolegou de Guchtem a abychom provedli příslušné reformy a také musíme brát v potaz celkové prostředí a okolí. Pokud se týče jednání ve VTO, tak tady také bereme v potaz dotace. My jsme toho názoru, že bychom všichni měli mít možnost podporovat eh, dobré, pozitivní eh, podpory ze strany členských států. Já souhlasím s návrhem zprávy, že reforma rybářské politiky také musí brát v potaz současný společný trh a také musíme zohledňovat eh, zaměstnanecké struktury. Musíme také se zaměřit na eh, celkové potravinové řetězce a na ochranu spotřebitelů a toto nás přivádí k etiketování, ke značce, protože spotřebitelé chtějí vědět, odkud ryby pochází, kde byly chovány a zdali produkty také e, byly chyceny v souladu s trvale udržitelnými cíly. Komise hodlá dát tuto informaci spotřebitelům. A potom také akvakultura Komise hodlá také se zaměřit na udržení akvakultury, tak jak o tom hovoří zpráva. My jsme toho názoru, že rozvoj akvakultury v Evropské unii povede ke snížení závislosti na dovozech. Chci zdůraznit, že dnešní debata bude důležitým příspěvkem ke reformě rybářské politiky, ale vyšle také pozitivní signál rybářskému sektoru, který dodržuje přísné normy, ale také doufá v dobrou budoucnost. Thank you, Commissioner Damanaki. No, I... Děkuji mnohokrát, paní Damanaki, a nyní bych rád předal slovo komisaři Dekuchtovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Komise vítá rozhodnutí Evropského parlamentu připravit zprávu z vlastního podnětu, který se týká dovozů ryb a rybolovných produktů. Diskuse, kterou zahájil Evropský parlament, je dobrý základ úvah, jak řešit vyjednávání obchodu v kontextu reformy společné rybolovné politiky. Rád bych vyzval poslance Evropského parlamentu, aby vzali v úvahu veškerá pozorování, která jsou uplatněna ve zprávě Evropského parlamentu. Tento sektor má své specifické rysy, velice důležitý především pro komunity na pobřežích. Tato otázka je vzata v potaz při implementaci společné obchodní politiky. Chtěl bych zdůraznit, že Evropská obchodní politika musí naplnit různé zájmy nejrůznějších částí rybolovného sektoru v dané politice, včetně výrobců, zpracovatelů a spotřebitelů. Cílem komise je vytvořit politiku rybolovných produktů a produktů akvakultury a vytvořit rovnováhu mezi politikou dovozu, výrobců těchto produktů v Evropské unii a také budeme v potaz cíle rozvojové politiky Evropské unie. Víme, že Evropská unie je závislá na těchto výrobcích, hlavně to se týče dovozu, aby naplněla požadavky svého trhu. Je to zájem spotřebitelů i zpracovatelů. Jsme čím dál tě, tím více závislí na dovozech, takže musíme provést reformu společné rybolovné politiky, abychom zlepšili výkonnost daného sektoru, abychom mohli také konkurovat v globálním kontextu. Pravděpodobně tato reforma vytvoří určité trendy v oblasti obchodu, jak z bilaterálního, tak multilaterálního hlediska, také z regionálního pohledu. Komise by měla vzít v úvahu složitou povahu rybolovného sektoru v Evropské unii. Musíme vzít v potaz různé aspekty a různé zájmy. Z hlediska mezinárodního obchodu se pokusíme zajistit dostatek času, abychom mohli zavést změny, abychom mohli náležitě provést reformu společné rybolovné politiky. Dovolte mi souhrn několika možností, které navrhuje tato zpráva. Máme e, dohodu NAMA a v této fázi se hovoří o těchto opatřeních. Je velice těžké oddělit e, produkty z e, dohody NAMA a využít jiné postupy. Jsou tady veliké tlaky, abychom dále liberalizovali dané trhy. Komise bere v úvahu také výzvu, abychom převedli tyto produkty eh, do portfolia komisaře pro rybolov. V rámci kolegiality všichni členové komise mají společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a jednotlivé kroky. Co se týče obchodu, který je zodpovědný za dohody v oblasti rybolovu a akvakultury, úzce spolupracujeme s komisařkou pro rybolov, pro námořní politiku, čili jednáme společně ve všech fázích vyjednávání. Chci ujistit Evropský parlament, že bereme tyto otázky v potaz, když dojednáváme jednotlivé obchody, bráníme zájem rybolovného sektoru a bereme v potaz citlivé otázky, i když máme jsme pod velkým tlakem našich obchodních partnerů. Co se týče vyjednávání v této oblasti, komise chce také odstranit jakékoliv obchodní překážky ze strany obchodních partnerů, což by mohlo ohrozit eh, náš rybolovný průmysl. Chceme zajistit rovné podmínky jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni v oblasti rybolovných produktů. Dále zazněly obavy ze strany jednotlivých aktérů, abychom měli rovné podmínky pro eh, dovozy do Evropské unie. Chceme prosazovat standardy v oblasti pracovně právních vztahů, životního prostředí s třetími zeměmi a zároveň chceme také otevírat trhy. Například v rámci trvalé udržitelné kapitoly, která je v našich obchodních dohodách, která jsou prodávána na nejrůznějších mezinárodních fórech. Řešíme to například na půdě OSN, FAO a také Organizací pro řízení rybolovu, kde jsme velice aktivní. Na závěr bych chtěl ukázat svoji ochotu dále projednávat tyto otázky s evropskými poslanci, co se týče obchodních dohod v oblasti rybolovních produktů. Děkuji a nyní má slovo pan Žado. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, pane komisaři. Konvergence výboru pro rybolov a výboru pro výboru INTA je jasná. Já k tomu mám takovou poznámku. Rybářský sektor je velice důležitý, je důležitý pro kulturní identitu, pro územní plánování a pro zaměstnanost v Evropě. A je to sektor, který dnes má velké dopady na biologické zdroje v oceánech. Populace jsou jednoznačně přelovené. Je problém nadměrného rybolovu. A e, cílem rybářské politiky v Evropě by mělo být to, abychom přizpůsobili rybářský sektor globalizaci obchodu s rybářskými produkty. Vidíme, jaké to dnes má dopady e, sociální hospodářské i dopady na životní prostředí. My jsme pro silnější integraci sociálních a ekologických kritérií do dohodách o obchodu, které se týkají tedy rybářských produktů. My podporujeme ten nápad vyjmout rybářské produkty ze sektoru NANA. Eh, Ryba přeci není ponožka nebo to není praščka, ne, je to součást biodiverzity a také se to velice týká samozřejmě potravinové bezpečnosti. Pokud půjdeme do mezinárodních vyjednávání, tak musíme jednat příkladně a musíme jednat eh, pro naše rybáře, aby byli aby měli lepší výdělky, ale zároveň musíme zabraňovat tomu, aby docházelo k nadměrnému rybolovu. Děkuji. A nyní má slovo pan Antinoro. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, vážení komisaři, vážení kolegové, chtěl bych poděkovat panu Karekovi za skvělou práci, kterou odvedl v tomto velice významném aspektu, že hovoří o velice důležitém sektoru, o rybolovu. Já si myslím, že je důležité, abychom se podívali velice podrobně daný sektor na dovozy, které musí naplňovat standardy životního prostředí, také hygienické standardy, ale musíme se trochu vrátit v čase. Byl zde velice důležitý moment, který nesmíme přehlížet. Myslím si, že to je něco, co jsem zachytil, kdy hovořil pan de Kuch, také eh, předešlý poslanec, když hovořili o určitém střetu mezi jednotlivými sektory. Já si myslím, že to je pokrytecké. Tento aspekt musíme zdůraznit. Pochopitelně Oblast rybolovu je velice důležitá a pokud nechceme, aby naši rybáři museli neustále omezovat své činnosti, protože jsou na ně uvalovány nejrůznější opatření, nejrůznější omezení, protože musíme respektovat naše moře. Pokud tomu tak nadále bude, tak v tomto sektoru budeme muset pracovat ještě víc. Já si myslím, že oba komisaři zdůraznili, že jsou připraveni velice tvrdě pracovat na daných otázkách, ale je důležité, abychom měli jednotnou linii, jednotnou frontu. Je zcela zásadní, abychom měli výhled do budoucnosti. Děkuji. Prosím vás, kolegové, držte se svého vymezeného času, protože už máme velký sklus. Nyní má slovo pan Kapola Santos za sociální demokraci. Pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové, rybolov a rybolovné produkty jsou velice důležitou součástí výživy Evropanů. To víme. A dovážíme více než 60 našich potřeb, jak zdůraznili oba komisaři. To zdůrazňuje důležitost zprávy pana Kadeka a jako stěnový zpravodaj jsem s ním spolupracoval na možném vyváženém přístupu v daném sektoru, na pracovních místech, které vytváří a také eh, na otázkách v zájmu našich evropských spotřebitelů. Naše politická skupina podporuje dané závěry a podporuje celkově zprávu pana Kereka, především jeho obavy, které vyslovil, také jeho doporučení, že musíme neustále zaručovat vysokou hygienickou kvalitu v případě dovozu rybolovných produktů a také, když hovoří o otázce zpracování, konzervování a jiných postupů. Zabývá se dalšími otázkami, bohužel nemám dostatek času, abych o nich hovořil, nicméně bych chtěl zdůraznit, že má politická skupina podpoří tuto zprávu a chci poděkovat panu Karkovi za vynikající práci. A nyní má slovo pan Gallagher za Alde, prosím. Uh, pane komisaři, pane předsedo, já jsem chtěl poblahopřát panu Kadekovi k této zprávě. Eh, situace v Evropě také souvisí s dovozem ryb do Evropské unie. Tito rybáři ze třetích zemí neplní hygienické a kvalitativní standardy a vstupují na evropský trh na, s která, s kterou si evropští rybáři nemohou dovolit. Já vím, že touto situací se musíme zabývat. My také závisíme na dovozu a my dovážíme strašně moc ryb a také spotřebitelé si toto neuvědomují, protože se také dovážejí velryby ve zpracovatelném stavu. A a Musíme si tady také uvědomit, že v této oblasti je vysoká byrokracie a také odbory a ministerstva v jednotlivých státech by se měla chovat zodpovědně. Paní Löwen za zelené. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já vítám tuto zprávu o dovozu rybářských výrobků. Výroba v EU se snížila o 26%, 60% ryb, které se spotřebovávají v Evropě, jsou dovážené. Naši vlastní rybáři trpí tropí existují rybářské rybolovné kvóty a současně také musí rybáři plnit vysoké požadavky a standardy. My musíme dbát na to, abychom tento problém nepřenesli do jiných zemí. My musíme musíme také plnit různé evropské předpisy. Například je to evropské nařízení, kde se jedná o množství ryb. My musíme stanovit jasná pravidla, která budou platit pro všechny, také pro chudší země. Není, tomu, není to tak obtížné toto implementovat. Toto platí také pro export a EU jako největší importér musí uplatňovat tato pravidla tak, aby zůstala zachována rybí populace v jiných zemích a také máme dobré mezinárodní dohody, které je však třeba implementovat. V roce 2006 se jednalo o provádění etického kodexu OSN a toto se všechno musí implementovat. Pan Grobače ECR. Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych opravdu velice poděkovat panu Kadekovi za jeho odvážnou zprávu. Tato zpráva je velice důležitá pro společnou rybářskou politiku, kterou nyní reformujeme. Když se vypracovávala tato zpráva, tak jsme si uvědomili, kolik oblastí společné rybářské politiky existuje a jak mnoho je to odlišné od toho, co tvrdí komise. A proto zpráva vypadá tak, jak vypadá. Rybáři jsou toho názoru, že je to opravdu velice vysoce důležitá zpráva, která opravdu by měla ve vysoké míře spolu vytvářet společnou rybářskou politiku. Paní komisařko, při mnoha setkáních jste řekla, že Společná rybářská politika potřebuje reformu, že ji musíme přebudovat. Já si myslím, že pokud je, budete schopna provést tuto zprávu, tak tato zpráva je alternativou pro koncepci Evropské komise. Děkuji a dalším paní Doct pro jedno, za jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, komisaři. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. 24. července 2008 jsme reagovali na krizi, co se týče loďstva. Zavedli jsme konkrétní dočasná opatření eh, v oblasti restrukturalizace lodstev a teď se chceme zaměřit na tato opatření a bohužel jsme byli zasaženi celosvětovou recesí. V severním Irsku prodáváme lodě do zbytku Evropy, ale bohužel tam došlo k prudkému poklesu. A Evropa potřebuje ryby, potřebujeme dovoz ryb, ale nemělo by to být na úkor našich rybářů. Rybáři by měli přestávat dotace a když chceme odstranit tyto dotace, tak evropská politika umožňuje dovozy produktů, které nespadají pod žádné standardy, a přitom eh, náš rybolovný průmysl se rozpadá. Nemáme dostatečnou konzistentnost a musíme tento trend změnit. Z tohoto důvodu podporuji zprávu pana Kadeka. Thank you, colleagues. Děkuji mnohokrát, kolegové. Ti z vás, kteří se přišli hlasování, vidíte, že budeme hlasovat 12.20, takže prosím, utište se, abychom mohli dokončit projednávání této zprávy. Dalším řečníkem je paní Fraga Esteves. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je odpovědí na frustrace rybářů a daného sektoru. Tento sektor nechce ochranářské praktiky, ale chce se podívat na to, jakým způsobem generální ředitelství pro obchod jedná a snaží se chránit své zájmy. Z tohoto důvodu obhajujeme návrhu pana Kodeka. Eh, chceme, aby rybolov nebyl řešen v oblasti obchodu, ale v oblasti námořní politiky a rybolovu. Hovoříme o vysoce citlivých produktech. Klasickým příkladem je například tuňák. Co se týče dohody eh, o tuňácích eh, z Papua Novou a z Fidži. V podstatě pomáháme našim konkurentům Tajsku a Filipínám, aby zajistili vysoké dovozy. Pane komisaři, díky vašim politikám musíme provádět trvale udržitelný rozvoj a k tomu nedochází. Uvědomujete si, co říkají nevládní organizace o dětské práci, o nehygienických továrnách, jaký negativní dopad to má na pobřeží těchto daných zemí, se kterými obchodujeme, musíte tyto praktiky zastavit. Děkuji a pan Gallagher má technickou poznámku. Dnes je to skutečně ostudné. Nikde jinde v žádném parlamentu by se to nestalo. Nikdo nemá respekt pro rybolov, pro komisaře. Navrhuje, abyste odložil jednání, aby skutečně lidé přestali hovořit a prokázali úctu Evropskému parlamentu. Pane Gallagheri, musíme pokračovat. Chtěl bych požádat všechny kolegy, aby se utišili, abychom mohli pracovat ještě dalších deset minut a mohli jsme ukončit eh, tuto zprávu. Dále paní Efradus, prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní Tamanaky, evropská rybářská politika eh, musí čelit velkým výzvám. Rybáři se potýkají se stále nižšími stavy populací a zároveň se musí vyrovnávat s nevždy spravedlivou konkurencí na světovém trhu. Potřebujeme tedy nutně radikální reformy tak, abychom čelili nadměrnému liborovu v evropských vodách, abychom ho ukončili, protože Jedině tak můžeme zajistit přežití evropského rybářství. Já souhlasím s paní Damanaky s tím, že nesmíme klást přehnané požadavky na naše rybáře, tím, že nejdříve zavedeme opravdu velké reformy a potom liberalizujeme obchod. Udělat tyto dvě věci současně je opravdu něco, co nemůžeme po našich rybářích požadovat. My potřebujeme, aby se obnovily rybí populace, pak bude konkurenceschopnost lepší. A druhá věc je, potřebujeme lepší uvádění eh, rybářských produktů na trh. A myslím si, že bylo dobré, kdyby, si evropští, eh, kdyby evropští občané byli ochotni platit více za rybářské produkty a to budou ochotni, pokud jim bude jasné, odkud přesně pocházejí. Děkuji a nyní paní Reimers na jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, Chtěla bych poděkovat panu Kadekovi za jeho povedenou a vyváženou zprávu a dále bych mu chtěla poděkovat za dobrou spolupráci. Regulace dovozu eh, produktů rybolovu a akvakultury do EU čelí velkým výzvám. Máme zde 12 milionů tun a 55 miliard eur, 55 miliard euro na evropském trhu s rybými produkty. Je to největší trh vůbec celosvětově. Ten trh rychle roste a zároveň závisí na dovozech ze třetích zemí. Proto je důležité, abychom měli jasné podmínky, za jakých je možné tedy dovážet produkty ze třetích zemí a abychom kontrolovali dodržování. My jsme přišli s několika pozměňovací návrhy. Jde o to, abychom zohlednili zvláštní hospodářskou politickou situaci ve velice ohlehlých evropských oblastech. Liberalizaci trhu nepovažujeme za jedinou příčinu potíží. A prosím, říká pan předseda, dodržujte stanovený čas. Eh, řečnice, já vás prosím, promiňte, pan předseda přerušuje a další řečník je pan Valesa na jednu minutu. Pane předsedo, mám málo času, chci pouze zdůraznit to, co vyplývá ze zprávy pana Kadeka. K rybářům se nesmíme chovat tak jako k jiným produktům, musí tyto produkty produkty podléhat pravidlům VTO, protože se jedná o citlivé produkty. Pan Kadek velice dobře zdůraznil zvláštnost, specificitu tohoto produktu a proto musíme zvážit, zdali by nebylo pozitivní, abychom odstranili z rybolovné oblasti úpravy o citlivých produktech. Paní Trautmann, jedna minuta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodaji za skvělé ke skvělé práci, neboť jeho text ukazuje vývoj ve vztahu parlamentu k volnému obchodu. My jsme všichni zajedno, že evropská produkce nestačí a na místo toho, abychom dováželi produkty, pak bychom se především měli snažit o e, větší zkvalitnění rybolovu v EU. Pokud se týče importu, tak tady musíme zabezpečit, aby rybářské produkty a akva produkce, eh, akvakultura netrpěla v EU špatnými dovozními podmínkami. A právě proto jsem také pro evropskou ekoznačku. Paní Neveš. Pane předsedo, vážný komisaři, dnes je Evropa trhem, který je naprosto největší v oblasti akvakultury a rybolovných výrobků. Nicméně dovážíme 60 veškerých ryb. Naše produkce není a nebude dostačující v budoucnosti, aby naplněla požadavky našich občanů. Z tohoto důvodu musíme dovážet tyto výrobky. Musíme se podívat na dva zásadní aspekty v tomto kontextu. Musíme vytvořit nezbytné podmínky, aby komunita spotřebitelů měla přístup k rybolovným a akvakulturním produktům vysoké kvality, pokud jsou dováženy, a za druhé musíme vytvořit rámec pro spravedlivou konkurenci. V případě jak dovážených produktů, tak těch, které jsou um, uloveny nebo E, získány v Evropě. To znamená, v případě dovozu tyto produkty musí naplňovat stejné požadavky na hygienu, na vysoké standardy. Například musíme učinit revizi mechanismů, které se používají na vyvážení nízkých cel, která jsou záměrně uvalována. Pan zpravodaj nabízí celou řadu užitečných návrhů, pokud chceme mít trvalý udržitelný sektor v Evropě, včetně marketingu. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, ještě jednou vás žádám, abyste byli trpěliví a utišili se. Nyní zahajujeme postup Catch the Eye. Máme další tři řečníky. Prosím, utište se na dalších pět minut. Paní Andres Barea. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat oběmu, oběma komisařům, paní Damanaky, také panu Dekuchtovi, protože tato zpráva je nesmírně důležitá. Naše režimy eh, dovozu. Bohužel mě mrzí, že se bavíme o tomto tématu těsně před hlasováním. Je to nesmírně důležité téma. Musíme se na všechny oblasti podívat velice pečlivě, protože je tady skutečně nekalá konkurence. Chtěla bych říci komisaři pro obchod následující. Nemůžeme brát rybolov jako oblast necitlivých výrobků. No pak jsou to citlivé výrobky, musíme uplatňovat pravidla NAMA. Není to průmyslový výrobek, rybolov a rybolovné výrobky jsou velice citlivé a musí naplňovat podmínky VTO a FAO. Musíme mít podmínky, které jsou trvale udržitelné. Musíme zachovat veškeré druhy ryb, musíme ochránit naše trhy, a jak jsem říkala, důležité je, abychom měli statut citlivých produktů. Děkuji. Opakuji, máme postup ke HDI. Dávám slovo oběma komisařům a požádal bych kolegy, aby se utišili. Všichni celé jistě chcete slyšet odpověď našich obou komisařů, kteří odpoví na dotazy našich poslanců. Pan Atkins má technickou poznámku. Pane předsedo, opět navrhuji prostřednictvím vám na konferenci předsedů, že někdo to musí tady trochu dát dohromady. Bylo řečeno, že se bude hlasovat ve 12. Neustále se to opět minut odkládá, je to velice nedobré, skutečně to zesměšňuje parlament, někdo to tady musí dát do pořádku. Bylo řečeno, že hlasování se odloží na 12.15 nebo 12.20, takže prosím, budeme pokračovat s odpověďmi našich komisařů a jsem si jist, že 12.20 budeme moci hlasovat. Takže paní komisařka Damanaky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to bohužel nemůžu dát všechno úplně do pořádku, ale aspoň stručně odpovím. Chtěla bych říci, že bereme v potaz všechny obavy, které byly vysloveny poslanci. Jak já, tak pan komisař De Guchte jsme řekli, že se snažíme najít rovnováhu. Chceme mít trvale udržitelný rybolovný sektor, chceme naplňovat požadavky VTO a ostatních mezinárodních orgánů. Ráda bych tedy všechny opět ujistila, že děláme vše, co je v našich silách, abychom přispěli tomuto trendu a uděláme vše pro dobrou budoucnost našich rybářů. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A nyní bych rád, pokud bude mít zájem, bych dal slovo panu zpravodaji, panu Karekovi. Ano, děkuji. Ano, rád bych si vzal slovo. Milí poslanci, chování kolegů je opravdu nepřijatelné, protože nerespektují naše sněmovnu, je to skandál, je to opravdu ostuda. Oni chtějí prostě pouze odhlasovat a odjet domů, ale my přece jednáme o důležité zprávě. Takže prosím, buď to odpustě sál, nebo nás respektujte, nebo alespoň v klidu poslouchejte. Tak a po mém výlevu v steku chci říci, že nepochybuji o tom, že za několik minut odhlasujeme tu zprávu a že dostane širokou podporu. Děkuji kolegům z výboru pro rybolov, zemena. E, těm, kteří mi svěřili toto téma, také děkuji stínovým zpravodajům, paní Barček, paní Lovin a paní dalším. Já jim děkuji za jejich příspěvky a také bych chtěl poděkovat všem, kteří spolupracovali na této zprávě, zástupcům e, rybářského sektoru a také um, zaměstnancům GD Trade a GD Mare. Ještě jednou jim velice děkuji a děkuji i e, oběma komisařům, že se dostavili, i když mě pan de Gucht eh, svým eh, projevem ne zcela uspokojil. Děkuji také své frakci, svým asistentům a všem dalším, kteří mi pomohli s touto zprávou. Děkuji vám již předem za to, že zprávu podpoříte. Děkuji panu Karikovi. Pan de Kucht neodpovídá na dotazy kvůli hluku v našem sále, takže bych opět chtěl poděkovat kolegům, že byli tak hluční. Takže tím se dostáváme k hlasování. Děkuji Já bych Everything.